Je o Turecku za rok 2015 a hned dám slovo paní Hennis Plašer jménem Rady. Máte slovo. K Turecku. Sorry. Moc se omlouvám, moc rozprav. Jedna za druhou, ale jsem moc ráda, že mohu být zde. Paní předsedající, vážení poslanci, vážené poslankyně, Máme již dlouhou historii spolupráce s Tureckem. Máme mnoho sdělených zájmů, ale také před námi stojí mnoho společných úkolů. To se ukázalo především v souvislosti s migrační krizí a předseda Tusk o tom dnes dopoledne hovořil. Jak víte, přístupová jednání probíhají Eh, otevřeli jsme kapitolu 17 v prosinci a měli bychom otevřít kapitolu 33 v nadcházejících měsících. A chtěla bych zdůraznit, že v této souvislosti pracujeme v rámci současných pravidel přístupového postupu, to znamená, že postupujeme jednomyslně, vytváříme eh, podmínky a nevytváříme žádné zkratky. Se zprávy komise je jasné, že Turecko zaznamenalo pokrok v mnoha oblastech AKI. A to je dobrá zpráva. Nicméně je také jasné, že mnohé roz... situace v Turecku vyvolávají vážné obavy. Turecko musí naléhavě řešit velké nedostatky především v oblasti právního státu a základních práv. Rada vyzvala Turecko, aby zajistilo plné dodržování lidských práv. Naléhavě by mělo zabránit potlačování nestranosti soudnictví a nedostatky ve svobodě vyjadřování a svobodě schromažďování. To jsou skutečně významné a naléhavé otázky, na které také poukazujete ve svém usnesení. Jak už eh, řekl eh, Evropská rada v březnu, očekáváme, že Turecko bude dodržovat ty nejvyšší standardy. V kontaktech s Tureckem využíváme každé příležitosti a připomínáme to. Také opakovaně jsme vyzvali k obnovení mírových rozhovorů, aby se ukončilo násilí na jeho východě, což je velice důležité pro politické řešení kurdské otázky. Vážená paní předsedající, na závěr bych chtěla přivítat obnovenou, obnovený závazek stran řešit otázku Kypru a očekáváme, že Turecko bude aktivně jednání podporovat. Tak jako vy, poslanci, i my doufáme, že zvolí skutečně e, obsáhlé a spravedlivé vypořádání. Děkuji vám a nyní má slovo pan Hán za komisi. Paní předsedkyně, eh, ministře, vážení kolegové, dovolte mi, abych začal tím, že poděkuji eh, zpravodajkyni o Turecku paní Piri za velkou vysokou kvalitu eh, této zprávy, o které dnes diskutujeme. Věnuje se totiž klíčovým otázkám vztahu EU-Turecko a mm, obecně mm, jsou tady závěry mm, nálezu komise z roku 2015, balíček o rozšíření a zpráva o Turecku. V současném kontextu migrační a uprchlické krize je politická situace v tomto regionu obtížná a je tu mnoho zájmů, které sdílí Evropská unie i Turecko a proto je klíčové dále oživit a posílit naši spolupráci s s, touto, s tímto strategickým partnerem. Je přirozené, že naše vztahy v poslední době se soustředovaly na výzvy spojené s migrací, ale měli bychom pokračovat, měli bychom daleko víc se věnovat v široké paletě otázek a využít plného potenciálu těchto, těchto vztahů. Proces přístupový znamená úzkou spolupráci, sdílíme vaše naději v to, že otevření kapitol povede ke konkrétnímu pokračování pokroku v Turecku v souladu s dohodou mezi EU a Turecku z 18. března. Eh, Komise v současné době pracuje na návrhu eh, pro radu, tak aby se otevřela jednání o finančních a rozpočtových opatřeních. Také připravujeme se na otevření dalších kapitol, včetně klíčových oblastí, jako je soudnictví, základní práva, stejně tak jako bezpečnost, spravedlnost a podobně. Děláme to bez předsudků a respektujeme stanoviska členských států a činíme tak v souladu s celým vyjednávacím rámcem. V tomto kontextu komise byla motivována pokrokem z jednání s Kyprem, s Kyprem a doufáme, že se dostaneme dopracujeme k rychlým závěrům. Ehm, ehm, doufáme, že Turecko přispěje svým dílem k tomu, aby došlo ehm, k této dohodě. Byly by to velmi dobré zprávy pro Evropu a pro bezpečnost a stabilitu celého regionu a e, v regionu a také by to přispělo e, k obratu v našich přístupových e, jednáních s Tureckem. Dovolte mi, abych rovněž poděkoval za vaši velkou podporu, za strukturovaný častý dialog. Nedávný dialog na vysoké úrovni a také dialog energii ukázal se být úspěšným formátem, jak se dostat předu a jak rozpracovat naši společnou agendu s Tureckem. Dialog z 25. 26 dubna. Ten eh, posílí kontakty, kontakty mezi EU a Tureckem a umožní diskusi o makroekonomických otázkách, makroekonomické politice a investičních příležitostech. A jak už bylo diskutováno dnes dopoledne, eh, naše obsáhlá spolupráce a agenda v tomto smyslu v Turecku k migraci eh, přináší první výsledky. Mm, snažíme se docilovat cílu mm, tedy zastavení nelegální migrace z Turecka do Evropské unie mm, a snažíme se prolomit eh, tady eh, vzorec toho, kdy uprchlíci riskují svůj život. Komise sdílí obavy parlamentu, který se týká respektování základních eh, eh, práv a svobody v Turecku. Tyto obavy byly vyjádřeny, byly potvrzeny nedávným vývojem, včetně toho, co bylo zacíleno proti svobodě tisku a útoky proti novinářům nebo zabavování soukromého majetku ve mediálním sektoru. Opak opakovaně jsme vyzývali tureckou vládu, aby znovu přišla s reformami v souladu s evropskými standardy a aby aktivně konzultovala všechny aktéry. Věříme, že tím, že se bude definovat benchmarky, a, tak budeme moci spolupracovat s Tureckem v otevírání kapitol 23-24 a toto významně přispěje k novým závazkům Turecka a k, no, k reformám na tomto poli. Evropská unie také pokračuje a nadále vyjadřuje své obavy kolem vážné situace v na eh, jihovýchodě Turecka. Měl by být veden skutečný dialog v rámci kurdského usilovacího procesu. Toto je jediný způsob, jak dosáhnout mírového a udržitelného eh, vývoje. Unie je i nadále připravena podpořit takovýto pokrok. A závěrem Komise je optimistická v tom, že spolupráce s Tureckem přinese plody, budeme moci zvládnout migrační krizi a prohloubit naše vztahy v mnoha dalších oblastech. Děkuji vám za pozornost. Merci. Děkuji. A nyní tedy vystoupení jménem frakcí, nejprve paní Periza SD. EU e Děkuji, paní předsedkyně. Dnes EU a Turecko čelí řadě shodných hrozeb. Ehm, uprchlictví, terorismu a dlouhodobý konflikt v Sýrii zvyšující nestabilitu. To ukázalo mimo jiné, že EU a Turecko se navzájem potřebují, aby nalezali řešení boje proti těmto záležitostem. Nicméně nemůžeme ignorovat vnitřní vývoj v dané zemi. Turecko musí být stabilní a demokratičtější, pokud má být naším strategickým partnerem. A není férové spojovat migrační otázky s otázkou přijetí Turecka. Mělo by to být založené na reformách a nikoli na politickém výměném obchodu. Už zde o dohodě EU Turecko zaznělo mnoho dnes dopoledno. Tak jen stručně. V Turecku je nyní na 3 miliony uprchlíků. Mnoho evropských zemí by se tedy z tohoto přístupu Turku mohlo poučit. Ale Turecko se také dostává na hranice svých e, možností a e, skutečný resettlement do členských zemí EU, to znamená sdílení zátěží. E, bylo promeškáno mnoho možností lepší spolupráce. Potřebuje intenzivnější a upřímnější dialog a není možné chápat naše znepokojení jako urážky také vývoj na jeho východě dané země je pro nás znepokojící. EU vyzývá k obnovení mírového procesu, protože kurdskou otázkou nelze řešit vojensky. A e, odmítáme útoky e, proti civilistům a e, policistům, ale co se týče eh, vládních protiopatření proti PKK, musí to být přiměřené mezinárodnímu právu. Na tisíce obyvatel muselo oprchnout eh, kvůli násilí ze svých domovů. A je to velice zatěžující situace pro obyčejné občany. Věříme, že Turecko se musí vrátit na cestu, kdy eh, nejsou eh, novináři za svoji práci dávání do vězení a nepodléhají cenzuře autocenzuře, eh, kdy nepřichází akademici o svoji zaměstnání, protože vyjádřili svůj nástroj a vrátit se na cestu, kdy se soudci nebojí rozhodovat Eh, protože jim hrozí to, že eh, budou propuštěni. Je důležité, aby se Turecko vrátilo na cestu demokratických eh, reform, využilo užší spolupráce s EU a dovolte mi poděkovat zde i spolu s pravodajům za práci na tomto usnesení. Doufám, že vyšleme z tohoto parlamentu silný signál. Děkuji vám, paní Kiry. Přijímáte modrou kartu od pana Kristoforu? Tak pan Kristoforu. Děkuji vám. Chtěl bych, aby zpravodajka velice jasně řekla, zda má pocit, že je chybou Evropské unie, že přístupová jednání nepostupují kupředu Turecko totiž už mnoho let nechce provádět nebo naplňovat potřebné podmínky. Chtějí prostě jenom ústupky a chtějí být prostě přijati do Evropské unie za jiných podmínek. Všechny ostatní země a kandidátské země splnily tyto podmínky. Může tedy zpravodajka skutečně říci, že bychom měli otvírat další kapitoly, když Turecko neplní podmínky? Madame za otázku, Myslím eh, vážený kolego, myslím si, že je jasné, že by bylo příliš tvrdé říci, že ten postup se nezrychluje kvůli EU. Ta odpovědnost je samozřejmě na turecké vládě a je to postupný proces, ale musíme posuzovat Turecko stejně, jako jsme posuzovali jiné kandidátské země. A musím tedy říci, že eh, určitě došlo, nebo jsou tady určité politické rozdíly, někteří evropští politici nebo politické strany nepřistupovali vždy k Turecku férově na základě reform, které skutečně provedlo. Děkuji. Paní Zomer, dvě minuty za EPP. Vielen Dank. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já chci poděkovat zpravodajce Katy Piry za spolupráci a rovněž zpravodajům z ostatních frakcí. My jsme se dohodli na tom, že se budeme eh, orientovat výrazně podle usnesení z loňského roku. To se víceméně podařilo, také nám to eh, usnadnilo vyjednávání. Proto nerozumím tomu, Katy, že nyní chceš dodržet jenom určitou dohodu, když EPP převezme, eh, že by měl převzít hlasovací seznam SAD, to se nedělá a EPP se nenechá nějakým způsobem uvádět pod tlak, ať už jinou politickou frakcí nebo vlnou uprchlíků. Cílem usnesení je hodnotit vnitřní situaci Turecka s ohledem na přibližování dané země k EU a to nesmíme směšovat s uprchlickou krizí, i když je to velmi těžké. Proto je pro nás důležité podtrhnout, že zde nebudou žádné ústupky pro Turecko možné. To se týká liberalizace víz, pro něž je třeba splnit veškeré podmínky a ty jaké otevírání vyjednávacích kapitol. I to musí být nadále propojené splňováním daných podmínek ze strany Turecka. Země je tomu velmi vzdálená. Svoboda tisku, schromažďování jsou velmi omezené, stát zasahuje do justice, je zde kurdský konflikt, eskalace násilí na jeho východě, všechno jsou to spíše kroky zpět. Chceme-li být nadále dobrými a spolehlivými sousedy a naše specifické sousedství chceme nadále dál a dál rozvíjet, musíme spolu komunikovat a jednat, ale to je možná jenom tehdy, pokud eh, se Turecko opět vydá evropskou cestou a ty kapitoly, které se týkají republiky Kypru, nemohou být otevřené před řešení, vyřešením kyperské otázky. Zde se musí k tomu Turecko eh, postavit konstruktivně, uznat Kyperskou republiku, a to, že na základě evropských principů a hodnot eh, se může vyvíjet eh, ve znovu sjednocený stát, protože to je i v zájmu Turecka. Děkuji. Děkuji za EKR, pan Demesmaker, na jednu minutu. Dan kolega. Děkuji kolegyně Piri za tuto zprávu když to člověk čte, je opět vidět, jak autoritativní postoj Erdogana je nešťastný pro Turecko i EU. A já už zde dlouhodobě vyjadřuji znepokojení nad tím, jak je nakládáno s novináři, neuznávání eh, svobod a svobody projevu a situace se zhoršuje. Eh, index eh, svobody tisku no, reportérů bez hranic uvádí Turecko na místě 148 ze 180. A e, mírový proces Kurdy byl odvolán, zvrhl se ve státní teror. A e, bylo zde požadavek obnovit e, mírová jednání. No to je váš požadavek, ale co jste obdrželi? Nic. Jeho východ Turecka, tam je válka. A e, situace Turecka v boji proti IS je dosti dvojznačná. Turecko nezabránilo dostatečně tomu, aby se například zahraniční bojovníci nebo zbraně dostali do e, Sýrie. Děkuji. Děkuji vám, pana Lavazdorov, dvě minuty za ALDE. Já, vielen Dank. Děkuji vám, paní předsedkyně. A vy jste zde řekli, že jsou zde výhody posílené spolupráce s Tureckem. My to vidíme také tak v naší frakci, ale nejsme si tak úplně jistí, jestli tyto výhody, jestli jich je možné dosáhnout v rámci e, přestupního procesu, který e, v podstatě zanikl, je jaksi mrtvý, Eh, má podobu jakéhosi zombí a nikdo vlastně už na to nevěří, že by Turecko mohlo někdy vstoupit do EU. Co místo toho potřebujeme, je pozitivní agenda vybudovaná na respektu vůči Turecku a pozitivní kritice. A je mnohé, kde bychom něco no, společně mohli dosáhnout. Uprchlictví, energetická spolupráce, kulturní výměny, výměny lidí, cestovní ruch, obchod je zde nekonečné množství oblastí, kde s tímto velkým významným sousedem, který má nárok na to, aby se s ním zacházelo s respektem, kde můžeme dosáhnout eh, úspěchu. Ale když zde říkáte, že eh, navrhuje to otevření některých eh, vyjednávacích kapitol, aniž by se předjímaly eh, postoje členský, některých členských států a když víme, že bez jejich souhlasu to vlastně nejde, tak je jasné, že se zde vlastně zoufale držíme postupu, který stroskotal, že nám chybí odvaha vybudovat novou základnu pro dobrý vztah s Tureckem. Od té doby, co jednáme s Tureckem, a už je to 11 let, se vztahy mezi danou zemí a EU nikoli zlepšily, ale zhoršily se. A to výrazně. Eh, svým způsobem jsou i z části otrávené. Podívejte se například, jak se eh, představitel Turecka chová vůči německému komikovi Böhmermanovi. A to ukazuje, že Turecko vůbec eh, neuznává hodnoty umělecké, svobody, svobody tisku a podobně. Měli bychom udělat krok kupředu Ehm, měli bychom mít odvahu, měli bychom rozumně zacházet s Tureckem, vytvářet pozitivní, efektivní agendu, ale měli bychom nechat být tento proces eh, vstupu do EU. Zagoje, pan Hadži Georgiou na minutu půl. Nejprve bych chtěl poděkovat eh, paní zpravodajce Katy Piri za tuto vynikající spolupráci v průběhu celého postupu. Myslím si, že Situace v Turecku ehm, ještě další důsledky, než to, o čem hovoří tato zpráva. Ehm, zpráva, která však zrcadlí realitu. Jsou tu je to 300 tisíc lidí, eh, kteří byli interně eh, přesídleni, vyhnáni v Turecku. Je to mnoho oblastí, které eh, jsou spustoš, 60 tisíc lidí, kteří, kterým byl zabaven majetek. Ehm, a je to řada eh, věcí a mm, lidé si museli koupit zpátky svou svobodu tím, že prodali majetek. Mm, také jsem slyšel zprávy od odsouzených. Je teď velice důležité, aby procesy, které jsou před námi, abychom sledovali, je zapotřebí dialogu eh, k tomu, aby se vyřešila kurdská otázka. A také je důležité, aby PKK byla eh, eh, škrčena, škrtnutá z evropského seznamu teroristických organizací. Je tady řada pozitivních přístupů ke kyberské eh, otázce a je zapotřebí, řešení by mělo být další vývoj Kyperské republiky, ale pak se hovořilo o otevírání nových kapitol. S tím souhlasit nemůžeme protože je e, skutečně důležité v kyberské otázce říct, že některé věci, které byly dohodnuty u vyjednávacího stolu, nebyly e, realizovány. Ano, hned přejdu k závěru. Je také důležitá územní otázka. E, tady bychom měli přijít s určitými úpravami a Turecko stojí před celou řadou výzev a je naším cílem, abychom turecký národ podpořili v jeho dalším vývoji. Promiňte, říká Paní předsedkyně. Paní Valero na minutu 30 za zelené. Tak se mycket, fru talman. Jag hade önskat att jag kunde stå här idag och Děkuji vám, paní předsedkyně. Já bych byla ráda, kdyby zde mohla vyjádřit eh, slova chvály na adresu Turecka. Ráda bych řekla, že demokracie je v Turecku na správné cestě a ráda bych řekla, že nezávislost, justice, lidská práva, svoboda tisku jsou respektovány. Turecku. Ráno mi řekla, že respekt eh, Turecka je takový, že nejsou zde překrážky vstupu a že jednání s Kurdy probíhají zdárně, ale bohužel to nemohu říct, si vše se vyvíjí nesprávným směrem, je to velmi tragické, zvláště pro všechny demokraty v Turecku, kteří se Přesto přeze všechno zasazují o demokracii, mír a spravedlnost. Naše usnesení je velice kritické v souvislosti s vývojem v Turecku a to ve všech jeho aspektech. A toto usnesení také vyzývá partnery vzdát se násilí a opět vést mírová vyjednávání, ale k tomu potřebujete partnera, s kterým můžete jednat. A e, Jeden z těchto eh, partnerů už je například vězen v samovazbě od roku 99 nebo eh, někdo jiný nemohl jednat správník od roku 2011 a od roku 2015 je blokována jeho korespondence a po několika eh, misích OSN byl tento člověk mučen a proto Čalánovou izolační vazbu odmítáme a chceme, aby skončila. Pan Carver na minutu 30. Děkuji. Turecko. Taková otázka, tam jde o to, nahlédnout na to, jak daleko zajde Evropská unie ve svých ambicích. A je zde otázka svobody tisku, oboje lidských práv, ale všechno je to velice rozporuplné, co říkáte v souvislosti se vyhlídkami na členství zvláště když vidíte, že jsou zde takové velké kroky zpět a mrhá se penězi daňových poplatníků, když zde máte tuto různou politiku eh, vůči v Turecku a zahajovat jednání, no to ukazuje na to, že vlastně se zde chováte, jako kdyby se vůbec nic nedělo. Minulý týden eh, Nizemsko eh, volilo v referendu, jak volilo a teď nás čeká referendum a pokud i Británie odejde, tak i většina Dánska, Dán, Dánu také bude rozhodovat podobně a krize v eurozóně, v Schengenu a migrace. Paní předsedkyně, další rozšíření Evropské unie, to je hrozba pro moji zemi. A takže je třeba zajistit Eh, bezpečnost Britů a to bude zásadní pro naše hlasování v červnu. Děkuji, minuta 30 za EMF, pan Borgecio. Paní předsedkyně, tato zpráva, to je pokrytectví, protože zde chceme e, skrýt e, ty různé intervence, které e, tady objektivně se zde navrhují, ale dokonce se jim i navrhuje, že snad někdy by mohlo Turecko vstoupit do Evropské unie a i mm, vlastně Tady chování eh, eh, Turecka eh, to je takové, že produkuje největší množství imigrantů na světě a teď jde otázka, je otázka je, jaké povahy budou ta různá řízení a ta praxe eh, eh, eh, odmítání uprchlíků masovým způsobem. To je to, co Amnesty International teď kritizuje. Turecko je bezpečnou zemí pro uprchlíky. A to je moje otázka. Další otázka, tento princip refoulement, vlastně, který Evropská unie aplikuje vůči těm, třeba kteří ve Francii, v Itálii, v Řecku mm, byli problematičtí, byli to eh, nezákonní uprchlíci, tak eh, ale jak je to vůči Turecku? No, Turecko by mělo aplikovat masově takovýto princip reformán, no to je přece kontradikce, to je rozpor sám o sobě a tady ta, to zcela eh, nahlodá tuto krásnou představu nějaké dohody s Tureckem a je třeba tedy i požadovat, aby se Eh, prověřilo, jak eh, skutečně se eh, Turecko angažuje v boji proti takzvaným foreign fighters a jaké jsou vůbec vztahy Turecka se státem ISIS, s islámským státem. Děkuji. Minutu 30, pan Foyt. Děkuji, paní předsedkyně. Já se zamýšlím nad tím, co to má Turecko aby mohlo takovýmto způsobem vydírat Evropu. Vy jste tu zmínil katalog a ten seznam lidských práv a zdá se, že v seznamu eh, v souvislosti s Tureckem to už neplatí. neplatí. Eh, dochází tam hanění kostelů, budov, křesťanů, eh, jsou pomalovány, došlo také k několika vraždám, které nebyly um, nikdy objasněni, přitom pachatelé jsou známí. Turecko bojuje proti Kordům na syrském území, porušuje tímto syrskou svrchovanost a evropské země tu vy říkáte zcela jednoduše, že bychom měli pokračovat v dialogu o vstupu do Unie. Eh, hospodářský dialog musí být posílen, ale může taková země být opravdovým partnerem Evropské unie, kde neustále přicházíme na to, že posiluje i se s tím, že jim dodávají zbraně, že ty zbraně opravdu pocházejí z Turecka turečtí eh, reportéři, kteří na to přišli, teď stojí před soudem. Jak můžete vážně vést dialog a vyjednávat s takovýmto partnerem? Turecko do Evropy nepatří. Děkuji, pan Kefalosenis. Děkuji vám, paní předsedkyně. My nemůžeme být naprosto spokojení s takovou složitou zprávou a s tak komplexní zemí. Nicméně chtěl bych paní Piry poblahopřát stejně tak i zpravodajům z jiných skupin za tak profesionální práci, kterou vykonali v rámci principu a hodnot Evropské unie. V té zprávě se zmiňují různé nedostatky Turecko by mělo respektovat lidská práva. Turecko by mělo ratifikovat úmluvu z roku 82. Je třeba skoncovat se porušováním vzdušných území a e, územních vod sousedních zemí. Mělo by uznat patriarchát a vyřešit problémy nesčetných obětí jeho východu země. Nebudou se otvírat další kapitoly jednání, pokud se také nesplní veškeré aky. Děkuji. Minuta 30. Eh, eh, mhm, pan Postináru, pane komisaři, já chci poděkovat Katy za velice eh, komp komplexní a dobře strukturovanou zprávu. Já bych chtěl zdůraznit jenom některé z nejdůležitějších bodů. A začnu tím, že dnes chceme, musíme vyhodnotit eh, eh, přístup Turecka k EU, které teď jaksi stagnuje a samozřejmě to také kvůli tomu, že se v Turecku nerespektují lidská práva a právní stát. Ano, skutečně já lituji, že se zhoršila svoboda projevu v této zemi za poslední dva roky a tudíž já zcela, já chci apelovat na komisi a radu, aby otevřeli kapitoly 23 a 24 a zároveň Apeluji na Turecko, aby pokračovalo v reformním procesu a vyřešilo ještě nevyřešené eh, problémy se svými sousedy a aby hrálo eh, eh, konstruktivní roli v kyperské otázce a vyjednávání. To je důležité pro Evropskou unii a já myslím, že i pro Turecko. A za druhé, Není pochyb o tom, že je třeba prohloubit naši spolupráci s Tureckem, tak abychom vyřešili stávající migrační a uprchlickou krizi. Já tady Mám velké obavy, když vidím některé aspekty této dohody s Tureckem. A v neposlední řadě chci vyjádřit e, moji podporu a sympatii se všemi tureckými e, os, lidmi a orgány, které bojují s terorismem. A chci připomenout moudro tohoto e, našeho lidu. A to znamená, e, Bůh nám musí dát cíl, abychom mohli splnit tyto dobré, za, dobré úmysly. Děkuji, pan Belder, minuta. Rád, voorzitter Děkuji, paní předsedající. Spravodaj správně poukazuje na třicítku. Eh, v bodě 30 se zmiňuje o násilném jednání Aláhových vů. Tam běží vyšetřování tureckých úřadů ve vztahu k těm takzvaným Aláhovým lvům, které porušují na jeho východě turecká lidská práva. Nyní nastal čas něco s tím udělat. Já jsem si totiž sám sehnal informace a jde o určité jednotlivce a skupiny, které neustále ochraňují prezidenta na tomto území a máme zcela jasné informace, že proti ním jsou uprchlíci ze Sýrie bezbraní a Allahovi lvy je mučí, i když teoreticky do Turecka eh, utíkají, aby zde byli bezpeční, ale v oblasti lidských práv stále ještě má Turecko veliké problémy. Děkuji, pane předsedo, paní Šáke. Hlasování o tomto textu k Turecku je novou etapou. Text je kritický vůči scházejícímu oddělení pravomocí, lidským právům a tak dále. Stalo se to bohužel předvídatelným vzorem, který se neustále opakuje. My jsme jediná instituce, jediní politici, kteří upřímně poukazují na to, co se opravdu ve skutečku v Turecku odehrává. Ve světle současné smlouvy je ještě více problematické, že samotná komise spustila zveřejnění eh, svého vyhodnocení. Eh, promiňte, ale někdo nemá tlumočení. Já ale anglicky hovořím, říká paní Šáke. Tak já se omlouvám, říká předsedající, tak to mě to bylo řečeno, nevím. Zřejmě, když někdo mluví anglicky, tak do angličtiny se netlumočí. Nevíme, v čem spočívá problém. Dobrá. Snad se už problém vyřešil. Tak já se omlouvám, že jsem vás přerušila. Dobrá, nevím, jestli mám začít od samého začátku. Ehm, nevím, jestli byste měla začít od začátku. Ano, jako kdyby se nic nebýv, nedělo. Dobrá, paní komisařko, E, naše hlasování o výroční zprávě o Turecku přichází e, v novém kritickém bodu. E, text správně poukazuje na scházející svobodu tisku, porušování lidských práv a násilí na jeho východu země. Jedná se o bohužel předvídatelný, neustále se opakující vzorec, který nám neustále musí dělat starosti a Evropský parlament je jedinou institucí, která opakovaně se ozývá proti takovýmto jevům. Je e, příznačné, že komise spozdila zveřejnění své výroční zprávy a že je hrozivé ticho o ne- nedávném porušování lidských práv v Turecku. E, viděli jsme, jak si předseda komise běžel potřásnout rukou s prezidentem Erdoánem 8 dnů před tureckými volbami a měl by zde být on, kdo by se k tomu vyjádřil je příznačné, že Rada se snaží zbavit problémů s asilovou politikou, předat ji Turecku. Je to toxická směs a platíme za to příliš draze totiž spochybňujeme vlastní principy, vlastní slova. My jsme se ale snažili ozvat a doufáme, že i rada, i komise eh, budou jednat jinak. Hezky anglicky, ale je třeba hm, hm, přestat vždycky v tom patřičném okamžiku. Děkuji paní Sakov, Sakorafa. Dámy a pánové, zpráva o pokroku na poprvé prokazuje s jasným realismem, jaká je realita v Turecku. To potvrzuje ostatně i paní Piri a všichni, kteří jsme spolupracovali v tomto procesu. Zdůrazňují dvě věci. Žádá se o Turecko, aby eh, opravdu udržitelným způsobem vyřešila kurdskou otázku. Zatímco Evropská unie eh, na, na to nahlíží takovýmto způsobem. Jsou tu různé militantní organizace. Na to by se mělo zúčastnit operací v regionu a Evropská unie tu zapojuje jaksi třetí strany do eh, tohoto sporu a to prokazuje ještě větší zranitelnost a slabé stránky. Myslím si, že takovýto výsledek je velice závažný, má závažné dopady na celkovou populaci. Takže na závěr jedna otázka. Jaký přístupový proces tu může být s takovou zemí, která je popsána v této zprávě? Navíc porušuje i mezinárodní dohody, které podepsala. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji. A nyní pan Maragal na jednu minutu. Děkuji, paní předsedkyně. My podporujeme tuto zprávu, která je jasným způsobem kritická. Proto také podporujeme otevření z eh, kapitol 23 a 24. Tady by opravdu Evropská unie měla stát za svými pravdami. Turecko má výhledy do Evropské unie a přestože se tu zvedají nějaké zdi a přesto, e, jak postupují e, v dnešní době turecké orgány. Ten přístupový proces se jaksi negativně kontaminuje tou otázkou uprchlíků, nicméně e, tato otázka se nyní stává takovým směnitelným politickým zbožím. Proto já nesouhlasím s tou dohodou, kterou nemohl Evropský parlament žádným způsobem projednat ani ovlivnit. Také si myslím, že je nepřijatelná ta praxe, která eh, je prováděna nyní v Turecku, tedy eh, znovu vracet uprchlíky, kteří utíkají ze Sýrie před válkou. Co se kurdské otázky týče, je třeba jít otázkou míru. PKK by se mělo vzdát eh, násilných praxí a je třeba znovu zahájit dialog, který byl přerušen po červnových volbách z loňského roku. Děkuji. Pane Maragal, přijmete modrou kartu? Pan Fontulis? Oui, Fontulis. Ah, attendez. Euh, décidément, alors. No, určitě. Pan Sinelidos, omlouvám se. ¿no? Chtěl bych se zeptat pana Maragala, protože nesmíme zapomínat na eh, zeměpis. Proč si myslíte, že je Turecko evropskou zemí? Děkuji. Sí, compañero. Eh, vážený kolego, můžete se podívat eh, dozadu do historie a podívat se na všechny směry evropské mapy a můžete si potvrdit, že mám pravdu. Turecko je Evropa, Turecko může být a mělo by být Evropou a historie nám to více než dokládá mnohými příklady a argumentami, že toto je realita. A zeměpis o to víc a dnešní geopolitická strategie také tu roli, jakou hraje Turecko v tom syrském konfliktu, to eh, hodně prokazuje, proto bychom ji měli brát jako evropskou zemi. Samozřejmě oficiální země, ta se nám možná nelíbí, ta dnešní země, ale realita jaká je. po Na minutu nyní paní. Wimberg, paní Wimberg. fakta Děkuji. Ehm, tato zpráva obsahuje řadu faktů, kde si lze klást vůbec otázku, jaké směřování této země v souvislosti s Evropskou unii. Vidíme, že pozitivní vývoj Turecka skončil především, pokud jde o právní stát, svobodu projevu, schromažďování a dodržování demokracie. Vidíme, že Eh, limit pro eh, parlamentní zastoupení je 10%, to je ta hranice pro vstup do parlamentu. A eh, v oblasti bezpečnosti, zahraniční politice, tak tam Turecko si dost zahrává. Je jasné, že má osmanské ambice a jak si používá proto takové byzantské praktiky. Já si myslím, že třeba si tady položit otázku, zdali Turecko Mm, nehraje stejnou hru jako islámský stát, nebo vůbec stali tedy jaksi si eh, eh, nezapadá tedy do jejich hry a má smysl vůbec uzavírat eh, s tímto státem nějaké dohody? Děkuji. Pan de Graaf. Weer komt dit parlement met een flauwekul rapport. Pane předsedo, je to Není to poprvé, co vidíme slabou zprávu o Turecku. I tento dokument eh, by měl skončit v koši, eh, protože eh, Turecko podporovalo islámský stát, odesílalo své imigranty směrem k Evropě a pak na tom začíná vydělávat. Zároveň je zcela zřejmé, že vyvražďuje kurdské obyvatelstvo a bojuje s vlastní opozicí proti své radikální islamistické politice jsme svědky toho, že stále více občanů v našich zemích se obrací proti muslimům, kteří jako vlna se valí na, naše, eh, na náš venkov do našich měst. Já nepřipustím, aby Turecko se stalo ať už členem EU nebo mělo nárok na bezvízový styk. Pouze samotný název je politování hodný a prokazuje to, jak jsou Evropané ve službách eh, Turecka Myslím si, že opravdový pokrok to opravdu nebyl. Nerespektují své sousedy, nerespektují mezinárodní právo a my velice dobře víme, že turecká vláda podpořila pachatele islamského chalífátu a již více než 40 let nelegálně okupuje Kypr. Dále má územní zájmy také v Řecku. Turecko um, dělá, že nevidí, vlastně skrývá svoji spolupráci s trafikanty a myslím si, že bychom měli ukončit spolupráci s touto zemí, ale právě naopak Evropská unie pořád nahlíží na Turecko jako na klíčového partnera. A kromě toho, paní Merkel umožnila určitá opatření prostřednictvím kterých eh, se zavírají novináři. Aniko Racabilt, já jsem podpořila tuto dohodu. Nadešla chvíle, abychom uznali roli Turecka, protože eh, důstojně přijalo 3 miliony uprchlíků. Zároveň bychom měli ale mít obavy z svobody projevu, eh, ze soudnictví a ze stavem právního státu. Stejně tak obavy z humanitární situace a disproporční vojenské reakce na jeho východě a je třeba, aby se složili zbraně a vrátili se k vyjednávání. Také vítám akční plán s Tureckem pro Turecko a 95 milionů euro, které budou vyplaceny. To by mělo být ale pro uprchlíky. Implementace musí proběhnout podle mezinárodních norem a principu non-refoulement. Žadatel o azyl se musí eh, eh, vyhodnocovat je na základě individuální, eh, jisté a Turecko musí být na seznamu bezpečných zemí pro návrat. A pokud jde o proces přistupování, to je dobré, že již je zase ve hře a je třeba otevřít kapitoly a Turecko musí mít, eh, musí mít evropskou perspektivu. Na tom obě strany jenom vydělají. Děkuji. Minutu 30, pan Howitt. Děkuji, paní předsedající. Za prvé, ta zpráva správně nepodporuje smlouvu Turecka s EU o uprchlících, spíše eh, popisuje jiné jevy. UNHCR spochybňuje naši dohodu a to by nám mělo dělat vrázky. Turecko samo je humanitárním neštěstím a e, pouze pokud mezinárodní humanitární e, zákonní e, subjekti budou považovat toto ujednání za správné, s ním můžeme souhlasit i my. Já jsem na jeho východě Turecka byl sám před měsícem. Bojujte s terorismem, ale nikoli s vlastními občany. i evakuaci civilního obyvatelstva. Připustte aktivitu Kurdů a e, nepronásledujte novináře jen proto, že zveřejní něco, co se vám nelíbí. E, nepronásledujte britský konzulát. Nenazývejte vlastní občany teroristy ani se nesnažte zbavit občanství e, ty, kteří byli odsouzeni, eh, protože je to porušování smlouvy o lidských právech. Stále ještě na druhé straně bychom neměli eh, bránit otevření kapitoly o lidských právech, protože pokud by Turecko nemělo být pokrytecké, nemělo bychom být pokrytci ani my. Děkuji minutu, pan Bashir. Děkuji, paní předsedající. Já si nedokážu představit nikoho, kdo vyjednával tak, že někdo eh, prosí o pomoc a pak je překvapen, když druhá strana chce něco eh, za to. Zdá se, že jsme překvapeni, když si Turecko klade požadavky. Já bych také v ideálním scénáři rád oddělil jedno od druhého, ale buďme realisty. Turecko sehrává geopoliticky klíčovou úlohu v tomto regionu a my Turecko potřebujeme, aby se popralo s záležitostmi systematickým způsobem od imigračního balíčku až k přístupovým jednáním. Tam bohužel se nemůžeme vyhnout určitému překrývání záležitostmi, ale nelekejme se jich. Musíme postupovat opatrně, nemůžeme dávat Turecku šek bianko. Na druhé straně jde-li o boj s terorismem či migrační krizi, tam musíme nahlížet na vyjednávání jako na příležitost, z níž můžeme získat, než aby to byl krok zpět. Děkuji, pan Ali, na minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Co se týče zprávy za rok 2015 o Turecku, můžeme zdůraznit celou řadu bodů. Vztahy, spolupráci, vnitropolitická situace a jak postoupilo vyjednávání o sjednocení Kypru. E, otevírání nových kapitol, jakmile budou splněny předstupní podmínky a strukturovaný dialog na vysoké úrovni ke konkrétním tématům. V roce 2015 se v Turecku zhoršila bezpečnostní situace, hospodářsky Turecko pokročilo, ale je třeba nastolit rovnováhu tam, kde obchodní bilance je v nerovnováze. Spolupráce v migračních otázkách je důležitá a přes výzvy bychom měli rychleji postupovat ve všech krocích, které prospívají oběma stranám Vítáme pokroky eh, ohledně eh, vyjednávání o sjednocení Kypru, eh, protože to pomůže oběma komunitám. Přes mnoha úskalí vidíme výhody v tom, že se přístupový proces hýbe ku před. Děkuji, minutu, paní Rejt. Mikrofon, prosím. Paní předsedkyně, Eh, turecké přistoupení k EU je eh, důležité a především teď ve světle britského referenda. Imigrace je samo o sobě sporná a teď Turecko, které se má snažit, eh, nebo snaží se již řadu let vstoupit do EU, tak to umožnilo teď navíc Erdoganovi, aby začal vydírat EU a v podstatě Turecko ani není součástí Evropy. 95% území je v Ázii a má mm, Eh, historii, která tedy není součástí evropské římsko-řecké kultury. A eh, Turecko sice se stalo sekulárním státem, ale nedávno spíše směřuje, se směřovat ke islamismu, tedy ke středověku. Skutečně chce Evropská unie takovéhoto člena? Co to bude znamenat? ani nevíme v podstatě, jak eh, smýšlí populace a kolik jich je. Tady jsou čísla velice odlišná, až po 75 milionů. A navíc eh, uprchlíci, kteří dostanou turecký eh, pas, až se stane Evro- Turecko členem EU a potom všichni tito lidé budou mít právo přijet do Británie. A mm, mm, my tedy mm, všechny E, tedy zelení a Labouristé podporovali přistoupení a navíc tedy Toryové součástí, kteří jsou součástí konzervativců, tak e, to, je, to jsou strany nepodporují a v podstatě to je další důvod, aby Britové hlasovali ne v referendu a hlasovali v červnu pro odchod z EU. Děkuji. Minutu pan Schaffhauser. Paní předsedkyně, ta zpráva je prozíravá, protože říká pravdu o diktátorovi Erdenkanovi, uz, eh, uznává, že Evropská unie zavírá eh, oči nad stavem lidských práv a že to je spolupráce nejméně problematická tak bych to nazval. A teď dokonce snad by se mělo jednat o přistoupení. Ne, tato zpráva dokonce navrhuje, aby se oživil celý ten proces přistupování. Kolegové, chcete v Evropě mít politický islám, tedy šíření islamismu, chcete to? Já, se boj, já si myslím, že ne. A tady teď jsme vystaveni pravdě eh, teroristického eh, režimu, který podporuje Daesh a v podstatě to je ale vnucené partnerství, které nám vnutili Američané. Je to mafiánský režim, který vydírá migranty a evropské instituce. A vzhledem k této pravdě jste si zvolili lež, lež, protože jste slabí, zbabělí a necháte se vydírat a vlastně teď jste proti naší Evropě již postavili toho vašeho sultána. Vy jste vlastně Evropu zradili. Pan Kovačev, minuta. Kovačev. Благодаря, госпожо председател. Искаме или не, Děkuji, paní předsedkyně. Ať se nám to líbí nebo ne, Turecko je a bude naším sousedem. Samozřejmě si přejeme mít dobré, vzájemně výhodné vztahy a dobrý soused respektuje závazky, ke kterým se zavázal svobodu projevu, Um, lidská práva a podobně. A já očekávám, že se bude respektovat i e, dohoda s Evropskou unii a nebudou se otvírat nové migrační toky. Proto bychom měli podpořit tu evropskou část turecké společnosti. Nicméně tato e, vlastně část e, přechází přes uznání také tureckých občanů bulharského původu, zejména v té východní části ve městě Peklivanka, eh, bulharsky se nazývá Pavlovo. Respektování jejich práv znamená také možnost vzdělání v bulharštině, přístup k bulharským médiím a také svoboda na sebeurčení. Turecko se snaží ovlivnit, a, eh, nebo eh, ovlivnit Azerbajdžán a vyřešit také mírový, mírovým způsobem konflikt. Pane Kovačev, eh, akceptujete modrou kartu? jak bych komentoval komentíral Vážený kolego, jak byste okomentoval respektování Turecka té dohody vzhledem k tomu, že včera eh, bulharská policie eh, zachytila 97 nelegálních migrantů. Další otázka, co byste řekl nepřijatelné vněšování Turecka do bulharských eh, domácích záležitostí tím, že se vněšuje politicky i do našich procesů. Vážený kolego, sousedé by vždy měli mít nástroje, prostřednictvím kterých ovlivňovat i sousední země. Je to zodpovědností našich specializovaných služeb se eh, bojovat proti takovýmto pokusům, ať přicházejí odkudkoliv. A co se týče té dohody, tady doufám, že Turecko neumožní otevírání nových migračních cest. Eh, pan Kirkos na minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Mohu hovořit? Ano. Chtěl bych poděkovat paní zpravodajce, paní Katy Píry, za eh, text této zprávy, protože je naprosto zřejmé, co z toho vyplývá. Máme tu možnost obvinit Turecko za spoždění, co se týče demokracie, uznávání svobody, projevu eh, eh, náboženských svobod. To vše je smysluplné pouze v případě že se to bude používat jako záměr e, pro zavedení opravdu e, řádného dialogu s Tureckem na úrovni občanské společnosti. Turecko má závazky vůči Evropské unii. Nicméně je třeba dosáhnout e, nějakého řešení, řešení kurdské otázky a dosáhnout určitého příměří. Děkuji, pan Čarnecky. Une minute. No tak. Szanowni Państwo. Vážení kolegové, zavřeme oči a představíme si mapu po vstupu Turecka do UE. Našimi sousedy by tím pádem se stal Irák, Irán, Sýrie. Není to fascinující sousedství? Vážení kolegové, já bych si přál, abychom v té naší diskusi se vyhýbali měření dvojím metrem, protože pokud titíž politici, kteří nám celá dlouhá léta opakují, že bychom neměli Turecku umožnit vstup do EU a vůbec se Turecku přibyli, nepřibližovat, protože tam se porušují lidská práva, najednou nic o lidských právech neříkají, protože je třeba rychle podepsat tu smlouvu, eh, která se týká migrace, protože se v některé velké evropské zemi právě mají konat volby, tak to je čisté pokrytectví. Hovořme o Turecku s dlouhodobými výhledy. Nenechme se eh, kormidlovat současnou politikou a událostmi. Akceptujete modrou eh, kartu? pana Kava? Samozřejmě, paní předsedkyně, pane Kava. You, Děkuji, pane Černecky. Důvod, proč v této sněmovně nic nikdo nehovoří o konkrétním výhledu členství Turecka v EU je z důvodu dynamiky této sněmovny, protože kdyby Turecko se připojilo a tam máme 77 milionů občanů, tak to by byl největší počet europoslanců ze kteréhokoliv členského státu. I ten největší evropský by měl méně poslanců. Není to další důvod, proč by Turecko mělo být a zůstat neunijním státem, protože tím pádem bychom neměli vůbec žádnou demokratickou možnost reprezentovat své občany. Ano, milí kolego, máte slovo? Rozumím, že můj... Já chápu, že můj vážený předřečník zde konstatoval určitý holý fakt, že Evropský parlament není gumový a nemůže se takto roztáhnout nemůže se nafouknout, musí mít stejné množství europoslanců, což znamená, že našich europoslanců bude méně z těch stávajících evropských zemí. To je samozřejmost, protože jsme si řekli, že nebudeme jít nad počet 70 poslanců na danou zemi. Děkuji, paní von Storch, dvě minuty. Dnes hovoříme o novém nejlepším kamarádovi Evropské unie, totiž Turecku. Po smlouvě o migrantech přijde smlouva o e, vízovém, bezvízovém vstupu a pak o sousedství. V Evropě není nikdo, kdo by nepovažoval lidská práva, práva žen, práva kurdů, práva křesťanů, e, svobodu tisku, nepošlapával tak jako Turecko. A tady je země, které se dá dáváme na pospas. E, všichni experti jsou zajedno, i paní Merkelová, že totiž musíme Unii zachránit tím, že ji budeme přibližovat Turecku. Všichni jsou zajedno v tom, že se to zdaří pouze, aby si Turecko tu špinavou práci dělalo tak, aby to nikdo neviděl a e, tady já to ještě jednou zopakuji. Svoboda vyjadřování, svoboda tisku, práva žen, práva křesťanů, práva kurdů jsou pošlapávána v Turecku a i více jsou, eh, bojuje se s nimi brutální silou. To je země, která vede válku proti vlastním občanům a eh, premiér, před, hm, hlava toho státu je nahlížena jako zachránce EU. Není to už ten poslední akt dějin EU, eh, ono se v krizi hovoří, potřebujeme více Evropské unie. Nějak to více nefunguje a nyní se hovoří, potřebujeme více Turecké Švédska. To je ale hrozivá představa. Ehm, vzdáváme se evropských hodnot, cituji pana Erdogana. Demokracie je pouze vlak, do jehož nasedneme, abychom dojeli do cíle. Ehm, minarety jsou naše bajonety, ehm, mešity jsou eh, našimi děly. Vzpamatujme se, smlouvy s Tureckem by měly být eh, po, zrušeny a e, Turecko do Evropy nepatří. Děkuji vám, paní poslankyně. Určitě tady mají někteří lidé rado, že tak citujete pana Erdoana. Ono je to zajímavé se na vás koukat tady odtud. E, před chvílí jsem ještě byl na opačné straně a nyní už pan Steve Bua. Merci. Děkuji Eh, poněvadž Turecko eh, kupuje ropu od islámského státu, poněvadž Turecko údajně eh, islámskému státu dodává materiál nezbadný pro výrobu plynu saren, poněvadž bombarduje kury a, kurdy, kurdy a ne džihadisty, jak by mělo v islámském státě, poněvadž Turecko eh, nechává uprchlíky, aby nelegálně se dostávali do Schengenu. Takže ze všech těchto důvodů je nepřijatelné eh, uvolnit vizovou povinnost eh, pro turecké občany, kteří přijíždí do Evropy a je neakceptovatelné vyplatit 3 miliardy navíc Turecku a především by bylo úplně sebevražedné eh, pokračovat ve vyjednávání o přistoupení Turecka do Evropské unie.

děkuji za pozornost. Děkuji, pane poslanec. A... poslanec na Děkuji. Úprava vztahů s Tureckem patří k nejdůležitějším úkolům současné komise. Má osudový význam pro šance, možnosti, nebezpečná místa i rizika. Mnohé, jako například kurdská otázka, nám dávají eh, důvod k obavám, ale nesmíme tím pádem Turecku dát šek bianco. E, znovu vidíme, že v Turecku panují podmínky blízké občanské válce a to nemůže být v našem zájmu. A zpráva správně všechny tyto jevy pojmenovává. Evropa by v této situaci se měla pokusit sehrát tu úlohu prostředníka mohl by nám posloužit za vzor, e, nebo mohlo posloužit vyjednávání v Severním Irsku, kde e, Původně rovněž obě strany byly považovány za teroristy a posléze se podařilo dosáhnout dohody. A nyní paní poslankyně Teocharus na minutu. Děkuji, pane předsedo. Jak zpráva, a kom, stejně tak celá řada kolegů tu říká, že Turecko by se nemělo stát členem Evropské unie i přes dosažené pokroky. Je tu nedořešená otázka kyperského problému. Evropský parlament se dopustí zásadní chyby, pokud podpoří tento proces. Myslím si, že řešení by Eh, tak to představovalo rozdělení Kyperské republiky, protože principy Evropské unie a lidská práva, to je něco, kde nemůžeme ustoupit. Ustupuje se tu a žádá se udržitelné řešení. A Mm, častokrát se při jednáních nepoužívá Kyperská republika. Není z odpovědnosti Evropského parlamentu ten způsob, jak se vyřeší kyperský problém, ale je e, naší povinnosti jakožto ochránce evropských principů, že to řešení bude respektovat komunitární aky bez jakýchkoliv výjimek. A v opačném případě budeme takový kumplici nedostatečného řešení, takže žádám, aby se něco takového zamítlo. Děkuji, pan Anemans. Na minutu, prosím. Vážení kolegové, dějiny a historie toho nevkusného satirika německého stranou. Na druhé straně žádost premiéra o to, aby se nějakým způsobem ten člověk potrestal, o tom zde hovořit nechci. Tady jde spíš vůbec o to, zda máme možnost eh, vidět jakýkoliv tlak na Turecko. Že svý Charlie to bylo velké hnutí a zdá se, že paní Merkelová nechce tento přístup chránit. Hovoříme o Evropě, o migraci a najednou vyprodáváme možnost členství jsme vytíráni. Musíme přece mít možnost chránit hranice, abychom, aniž bychom byli závislí na Turecku. Děkuji paní poslankyně Delange na minutu. Prosím, děkuji, pane předsedo. Pane předsedo, zde máme obtížnou situaci. V minulém roce ještě v poslední zprávě jsme měli věty, které jsme na poslední chvíli odstranili, eh, například o přístupu země k určitým záležitostem nebo o otevírání konkrétních kapitol. Tento rok se zdá, máme ještě méně důvodů určité kapitoly vůbec otevírat. Mezinárodní konflikty, nerespektování právního státu hovoří samo za sebe letošním roce se však přece jen ukázalo, že jsme schopni poukázat na to, co lze změnit. Turecko se nezměnilo, změnil se svět kolem. Je třeba to jasně konstatovat. Mnozí kolegové to rovněž neustále opakují. Nesmíme provázat vyjednávání s Tureckem o migraci s přístupovými jednáními ani s otevíráním určitých kapitol. Je pravda, že s Tureckem je třeba spolupracovat a tam plně v tomto ohledu tu zprávu podporuji. Na druhé straně se však domnívám, že eh, prezident země, který nesnese satiru a trestá novináře, je velice vzdálen tomu, co si představujeme jako normálně fungující zemi. Děkuji a nyní paní poslankyně Eva Kajli na minutu. Pane komisaři, Vzhledem k uprchlické krizi spolupracujeme s Tureckem, i když se zdá, že výsledky nejsou takové, jaké byly očekávané. Rozhodně je třeba říci, že to není žádný biankoček a že se budou respektovat základní práva uprchlíků. Turecko musí respektovat sdělovací prostředky a také práva kurdských menšin. Také musí respektovat svrchovanost svých sousedů. Přesto vidíme, že to dochází k porušování práv Egejském moři. Stejně tak skoncovat s okupací Kypru a také doufáme, že dojde k uznání arménského masakru a dalších etnik. A stejně tak, že budou navráceny křesťanské kostely, které byly eh, přestavěny na mešity. Stejně tak je zapotřebí přistoupit k nezbytným reformám. Pan poslanec Nikolaj Barekov na minutu, prosím, pane kolego. Děkuji, pane předsedo. Před 150 lety Kristo Botev, národní hrdina a geniální bulharský básník, nazval eh, otománské eh, říši tureckou eh, chorým člověkem Evropy. Mnozí byly vyvražďovány otomanskými Turky. A dnes se znovu zdá, že Turecko si na sobě Evropu učinilo závislou v oblasti plynu uprchlíků, ale já bych řekl, že ono je to v podstatě jinak. Turecko žádné kamarády ani přátelé nemá, ani USA, ani Izrael, že jsme to pouze my, které Turecko potřebuje a musíme volit správnou diplomaci, volit to Turecko, které chceme. Bulharsko je jediná země, která byla osvobozena od tureckého jha a zná Turecko, ví, jak Turecko funguje a vy můžete možná Bulharsko i potřebovat pokračovat při vyjednávání. Pan poslanec Eduard Ferran, minuta. Děkuji, pane předsedo. Eh, děkuji, milí kolegové. Kdybych měl schrnout práci eh, výboru a zpravodaje, tak říkám, eh, máte odvahu. Pokud jde o na vás, vy nyní otevíráte oči po té, co jste otevřeli 17 kapitol o přistoupení k, Turecka k EU od roku 87. Vy, socialisté, liberálové, EPP, vy jste eh, zaváděli principy, jak Turecko může přistoupit k EU a neviděli jste, jak se tam útočí na práva lidí, na demokracii, na eh, respekt vůči menšinám a eh, okupace Kypru. No to je přece pokrytectví, ale my ani také nemáme, ne, my také si nemůžeme dovolit dávat jim lekce Turecku, protože tady Evropská unie je také totalita, která také pohrdá lidmi. Děkuji. Děkuji, pane poslanče. A nyní se obracím na pana kolegu Leftarise Kristoforu na minutu. Děkuji, pane předsedo. Myslím si, že v této zprávě Evropský parlament má povinnost jasně hovořit o tureckém problému. Každý rok se Turecko na všech úrovních zhoršuje. Samotné Turecko zhoršuje svoji situaci ve všech odvětvích, nerespektuje nikoho ani základní principy Evropské unie, které by mělo respektovat, když eh, je v kontaktu s Evropskou unii. Eh, nicméně eh, zodpovědným za přistoupení Turecka je samotné Turecko. Tady bychom měli vyslat zásadní signál. Tady nebudou žádné ústupky, co se týče principu, zejména co se týče toho přístupového způsobu protože Evropská unie je unii principu a je třeba, aby to bylo jasné, když žádáme, aby se otvíraly další kapitoly ještě předtím, než se splní určité principy. Já opakuji, ani neuznává svůj podpis ankarského protokolu. Zatím Turecko okupuje část jednoho členského státu, má tam 40 tisíc svých vojáků v členském státě Evropské unie, tak se vás ptám, co byste udělali, kdyby jste se nacházeli ve stejné situaci jako kyperský lid dnes? Co se týče z takových porušování, ke kterých, kterých se dopouští Turecko, a ještě apeluji na Evropskou komisi a na vás všechny, abyste toto jasné sdělení zaslali všemi. Nebudeme ustupovat. Turecku. Já jsem velice liberální předseda, ale opravdu bych vás chtěl velice požádat, aby se dodržovali řečnický čas. A nyní pan López. Děkuji, pane předsedo. V první řadě bych chtěl uznat tu výtečnou práci, kterou vykonala paní zpravodajka v tak komplexní zprávě. Turecko je strategickým aktérem vůči všem globálním výzvám evro, dnešní Evropy, ale rozhodně bychom kvůli tomu dnes neměli mluvit s eh, hovývavě. Erdogan je autorativní eh, země, se zdá, že se nachází v nějaké občanské válce, právní stát se oslovuje, noviny jsou zavírány, novináři uvězněni a svoboda mnoha Turků je omezena. A zdá se, že by Erdogan nejradši uvěznil i německého novináře. Takže co uděláme s těmi kapitoly 23 a 24? Měli bychom pod lupou pozorovat plnění základních práv Eh, demokratických práv. A ještě evropské instituce by neměly dělat to, co dělali dosud, jenom eh, používat uprchlíky jako nějakou směnou měnu a to řízení této situace tak, jak ji dosud řídila. Muchas gracias. A la pilotis notis Marias. Parkalo. Děkuji. Turecko porušuje práva Řecku a Eh, i vojska turecká okupují nelegálně eh, Kypr a obchodují se státem Daesh, s eh, džihadisti jim prodávají ropu. Samozřejmě jsou odpovědní za uprchlíky, kteří se dostávají až do Řecka. A Erdogan Eh, i eh, tedy eh, vstupuje za peníze z EU do politického dialogu. A pan, pane Háne, musíte pochopit přece, že Turecko ne, není součást řešení, ale to problém, je to součást problému. Tak jak to bylo i v minulosti, když páchalo genocidy na celých národech a to tady zatím nikdo nezmínil. Děkuji. Notis Demetris Papadakis. Pan Demetris Papadakis. Děkuji, pane předsedo. Stále znovu se zde Turecko kritizuje za porušování lidských práv, občanských práv, za to, že se dává náhobek tisku a sociální sítě se zakazuje. A rovněž za jejich vztah s islamským státem a v podstatě vydírání Evropy a i kyperská otázka. Otázka jediná. Pokročilo Turecko vůbec nějakým způsobem, anebo se tam situace spíše zhoršuje. Ono je jasné, že se Turecko evropským hodnotám neustále více vzdaluje a je nejvyšší čas, aby Evropa změnila svůj přístup k Turecku a aby Ankaře dala jasně najevo, že na něco takového nepřistoupí, pokud se Turecko nevynasnaží, aby bylo demokratickou zemí. Komisaři rozhodli, že přejmenují tu takzvanou task force na skupinu podporující řešení kyperské otázky. Pokud si opravdu řešení přejete, tak je tam jediná cesta ukončení obsazování turecké části Kypru tureckými vojsky a sjednocení Kypru, jinak vše ostatní selže. Děkuji. Pan poslanec Archel Čambacký, na minutu, prosím. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, letošní usnesení k pokroku v Turecku není přijatelné já jsem opravdu zhrozen, že EPP s ním souhlasí. Tak to nemůžeme postupovat. Je to hrozba suverenity našich zemí i mé země a budou nezvratné dopady toho. Za druhé, máme zde ohrožení sjednocení Kypru. Naši kolegové toto usnesení nepodporují, dokud Turecko okupuje část Kypru. Tady zasahujeme do eh, práv země země člena EU, neustále porušování základních práv v Turecku, přivíráme oči na něco takového, abychom si vykupčili spolupráci v oblasti uprchlíků. Je jasné, že si Turecko jen zdánlivě organizuje uprchlické záležitosti, aby vydobilo, co chce. V mé zemi e, se e, rovněž Turecko snaží ovlivnit situaci, pomáhá navíc jiným zemím lidem pašovat zbraně. Tady jsou pádné důvody pro to, abychom s Tureckem nespolupracovali. Nemá místo v EU a já budu hlasovat proti. A nyní paní poslankyně Ruža Tomašič na minutu. Izvěště dobro prepozná. Děkuji, pane předsedo. Zpráva správně uznává, že Turecko je klíčovým partnerem Evropské unie a tento bilaterální vztah má obrovský potenciál, který lze realizovat pouze díky eh, důvěryhodnému procesu vyjednávání. Já se avšak však obávám, že eh, zpravodaj nechápe tuto důvěryhodnost tak eh, stejným způsobem, protože tak dlouho se vyjednávalo s touto zemí a to vůbec není důvěryhodné. Mm, toto mm, jedna, vyjednávání s Tureckem může ještě trvat eh, desetiletí a desetiletí a stejně nebude členem EU. To je mm, otázka, zdali vůbec islámská demokracie se může stát kopií západní společnosti. A přece o to bychom měli eh, usilovat. Západní západní společnosti trvalo století, než vyzrála a já si nemyslím i s nejlepšími úmysly, že se to Turecku podaří v tak krátké době, aby mohlo vytvořit společnost, která bude podle našich západních norem. Děkuji vám a nyní postup Catch the Eye. Máme určité spouštění, významné spouštění a v souvislosti s tím dostane slovo vždy jeden představitel každé politické skupiny. Jako první pan poslanec Kristian Busoj. Pane předsedo, ještě předtím, než se stal kandidátskou zemí, Turecko již bylo eh, strategickým partnerem, spolupracovali jsme v eh, oblastech jako boj proti terorismu a nyní stávající dohoda o readmisi uprchlíků eh, je dalším krokem. Nicméně eh, turecké přistoupení k EU je zásadně napojeno na splnění kodaňských kritérií, proto Turecko musí učinit další pokroky v plnění nezbytných reform, musí zajistit respektování oddělení moci, eh, respektování lidských práv, práv menšin a náboženských náboženství. Turecko v tomto procesu k přistoupení EU musí plně respektovat evropské hodnoty a normy a musí učinit dodatečné úsilí také, aby se vyřešil kyperský problém. Děkuji. Eh, Děkuji. Pan Mavrides. Pane předsedo, tato zpráva zahrnuje reality a pravdy, které platí o Turecku, zejména otázku Kurdů. Nicméně ta otázka, kterou jsem nadnesla, abych to neopakoval, je, co uděláme s dnešním Tureckem. Pane komisaři, já vás zavedu zpět do minulosti. V roce 2005 Kyperská republika souhlasila s otevřením kapitol pro Turecka, aby mohlo přistoupit k Evropské unii. A již uplynulo 11 let takové objektivní konstatování, které můžeme učinit nyní, je to, že v Turecku se situace zhoršila než tehdy. Svoboda tisku, to všechno zmizelo a ve vztahu ke Kypru také se nic nestalo. Vyžaduje se, aby se legalizovaly kolonie, vytvořila se bariéra v Kerinii a um, řeší se ta uprchlická situace, pak se tu vyžaduje také nějaký ropovod přes okupované území Kypru, ale to vše znemožňuje nějaké možné řešení. Je třeba stáhnout okupační vojska ze severu Kypru. Eh, zastupník Ivan Jakovčič. Gospodine předsedající. Eh, pa, pane předsedo, Každá země na evropském kontinentu má právo se stát členem Evropské unie, samozřejmě. Ale eh, k tomu je třeba splnit podmínky. Podmínky, které každá země, která chce vstoupit do klubu, musí splnit. Žádné ústupky nikomu. Včetně Turecka. Turecko je naším partnerem, strategickým partnerem v řadě otázek, ale nelze mu dělat jakékoliv ústupky. Nesmíme zapomínat na naše základní hodnoty. Všechny země, které se staly členy, musí a tyto hodnoty také respektovat. Já jsem přesvědčen, že mm, e, Turecku, eh, Turecko je třeba, Turecku je třeba pomoci v, migra, v uprchlické krizi. To je potřeba udělat vůči každé zemi, ale nelze to využívat jako vydírání vůči Evropské unie. Tedy Turecko musí splnit podmínky jako všichni. Děkuji. Nyní má slovo pan Jotis. Děkuji. Máte pravdu, že eh, zde odsuzujete porušování lidských práv, principu právního státu a i zavírání eh, eh, intelektuálů, intelektuálů v Turecku, porušování základních práv vlastních občanů. A jak tedy my teď na ně můžeme tlačit? Ehm, někteří jakoby zavírali oči nad tím a apelují na to, že je třeba s Tureckem otevřít kapitoly, vyjednávací kapitoly. Jak je to možné, když ani Turecko ještě neuznalo Kyperskou republiku? To je nepřijatelné. Eh, zde eh, eh, akceptovat takový handl. Dohoda s Tureckem to je proti mezinárodnímu právu. To situaci některak nepomůže, především situaci e, s pašováním uprchlíků. Musíme zajistit, že budeme e, pomáhat Turecko v tom, aby plnilo povinnosti. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Pokud eh, nějaký nezávislý pozorovatel bude následovat dnešní debatu, tak asi nebude vědět, jak eh, celou situaci uchopit. Turecko porušuje dohody, které podepsalo s Evropskou unii, ale žádá unii nebo vyžaduje od ní, aby je ona aplikovala. Turecko neuznává demokracii eh, Kyperské republiky, okupuje její území, vyhrožuje válkou Řecku a zároveň od těchto zemí vyžaduje, aby otevřeli vyjednávací kapitoly. nechá vstupovat tisícovky uprchlíků do Evropské unie a Evropská unie mu dává darem miliardy eur. Říká se, že Turecko pokročilo v mnoha tématech, ale kde? Vzra- porušování lidských práv, k umlčování tisku? v bombardování kurdu a v neposlední řadě takovýto pozorovatel by dosáhl takového závěru, že řešení by, by mělo být okamžité přispění Turecka. Děkuji a nyní jménem Evropské komise pan komisař Johannes Hahn, prosím, máte slovo. Děkuji pane předsedo, paní ministrině. Děkuji všem poslancům za takto obsažnou rozpravu. Tady si myslím, že všichni jsme zajedno v tom, že Turecko je pro Evropskou unii strategickým partnerem. To vyplývá z geostrategické polohy, z počtu obyvatel. No a z toho důvodu je logické, že se EU snaží nalézt rozumnou podobu soužití. Je jasné, že tento vztah má své vzlety i pády, avšak musí to být velice mnohostranný vzájemný vztah a on opravdu má mnoho rovin. Dnes například sotva byl nakousnuto téma hospodářské spolupráce, která je velice významná, ta oblast, protože Evropa je pro Turecko významným investičním partnerem. Máme 600 tisíc zaměstnanců v Evropě, kteří pracují v tureckých firmách. E, Turecko je pro Evropu šestým největším obchodním partnerem. Zde tedy můžeme nalézt mnoho dobrých příkladů kvalitní spolupráce a proto například eh, upgrade celní unie si zaslouží tu pozornost, kterou mu chceme věnovat. Uprchlická krize nadala této podobě spolupráce nový aspekt, nový náboj. Máme plán, do něhož jsme se snažili zapracovat nejrůznější prvky. Liberalizace vízového styku, to je jedno z mnoha témat. Ono se neustále objevuje na programu. Nyní jde o to, zda zrychlit eh, postup liberalizace, což ale samozřejmě neznamená, že po této liberalizaci dojde automaticky k přistoupení Turecka do EU. My máme bezvýzový styk s mnoha zeměmi světa, ale to samozřejmě neznamená, že se kterákoliv země světa může stát členem EU. Je pravdou, že máme mandát Evropské rady vést vyjednávání o přistoupení. To je mandát, který vznikl v roce 2005 a my pokračujeme v těch jednáních, abychom dospěli k nějakému výsledku, protože v mandátu se hovoří o tom, že máme vést vyjednávání a uvidíme, jak budou vypadat výsledky. A vyjednávání musí směřovat k nějakému konci. Poté můžeme vyhodnotit, jak vše dopadá. Jiná věc je přerušit vyjednávání či úplně se jich vzdát já jsem si vědom toho, že je potřeba brát ohled i na právní situaci v Turecku, na situaci eh, ohledně, eh, v ohledu lidských práv, ale tady musím zdůraznit, že to můžeme činit právě proto, že neustále vyjednáváme, protože nám to dává určitou páku Ono je to kvalitativní rozdíl. Zda zároveň vyjednávám, anebo zda si pouze pohovořím se sousedem a zkusím najít něco, co nás pojí. My ale jako komise jsme povinni dostat tomuto úkolu sledovat situaci v Turecku. Já jsem si se zájmem vyslechl slova pana grafa Lambsdorfa, beru je na vědomí, ale chci říci, že to v současné době není předmětem našeho zaúkolování. My máme za úkol prosadit smlouvy, dále vyjednávat, nastolit stabilitu v regionu a to může nastat, když budeme mít úzkou spolupráci, hustě nastavenou spolupráci a že zároveň budeme schopni řešit i otázku migrační. Při této příležitosti by si rovněž dovolil pohout podotknout, že ta facilita v Turecku už se rozběhla. To, že se v Turecku nic neděje, to není pravda my nedáváme peníze do rukou Turecku, my financujeme projekty na tureckém území, které probíhají s vědomím Turecka, které se týkají ubytování, stravování, školství pro děti v uprchlických táborech, lepší služeb poskytovaných uprchlíkům, zejména na východě země, aby každý z těchto uprchlíků měl možnost zůstat v regionu s tím, že se vrátí do Sýrie, která není daleko od tohoto regionu, jakmile to politická situace umožní. Proto se snažíme soustředit své úsilí na správné využívání těchto finančních prostředků, zejména ve východní Anatolii, a už první aktivity běží. Máme 55 milionů eur v rozpočtu a tím jsme zajistili, aby 350 tisíc migrantů bylo zajištěno a e, pak 200 dětí může při nejmenším rok chodit do školy, eh, na to ty peníze jdou, na to se chceme soustředit. No a tím přispíváme k tomu, že vzájemná důvěra mezi Tureckem a Evropou, doufejme, bude narůstat. To, že máme v tom soukolí určitý písek, že bych to tak nazval, to je nevyhnutelné, ale bohužel ono tomu tak bývá, ale přesto bychom se sousedy měli mít zájem na vztazích plných důvěry. No a uvidíme, jak dopadne další vyšetřo... jednání. Děkuji. Děkuji, pane komisaři. Děkuji. A nyní jménem Rady naše bývalá kolegyně, bývalá europoslankyně, nyní ministrině obrany, paní Janine Zenis Paschakis. Děkuji, pane předsedo, děkuji, že jste mě pozvali. Eh, za prvé chci poděkovat za velice zajímavou rozpravu a dobře načasovanou debatu, která ukazuje, že my v řadě ohledů sdílíme mm, společné naději i obavy. Podle mě je důležité si uvědomit, že Turecko a Evropská unie eh, má velké vztahy a eh, náš vztah je dlouhý, eh, delší než stávající migrační krize. Užší spolupráce je dobrá pro Turecko i Evropskou unii a Evropská unie byla a je a bude důležitou kotvou pro Eh, eh, tureckou politiku a ekonomiku. Jak několikrát jsme slyšeli, my nepropojujeme migraci a jednání o přistoupení. To jsou oddělené věci. Jak bylo řečeno, jsme si vědomi stávajících nedostatků a sdílíme vaše obavy ohledně negativních trendů v oblasti právního státu, lidských práv a základních svobod. My jsme, mm, máme v tom jasno a mm, jsme mm, pevní v tomto. Ale my velice úzce budeme monitorovat tento vývoj i vývoj na jeho východě a budeme i na všech našich jednáních, na všech úrovních e, e, e, vznášet naše námitky. Uvolnění vizové povinnosti. Pan komisař se již toho dotkl. Tady nebude žádná zkratka, kterou bychom jim nabídli, tak jak jsme i uvedli v našem prohlášení s Tureckom. Víza požadované která požadujeme od mm, Turků mohou být zrušena ke konci června, pokud budou splněny všechny podmínky. Zdali se to stane, samozřejmě to závisí na pokroku Turecka. Teď pár slov závěrem, pane předsedo, ta dohoda z 18. března. Podle mého soudu tato dohoda má potenciál, může být eh, velkým krokem pro skutečně životaschopné evropské řešení migrační krize to nebude mm, sebespásné, nebude to magické řešení, ale je to krok správným směrem a je to důležitý nástroj. Toto proběhne podle mezinárodních norem a při respektování principu non-refoulement. Ono to není snadné to vyjednat, to všichni dobře víme a ty problémy nechceme přesouvat jinam. Je příliš brzy teď vyhodnotit konkrétní výsledky této dohody a konkrétní až, protože to zjistíme až začnou fungovat eh, opatření, což bude 4. dubna bylo ale je v našem zájmu, aby e, e, ta implementace těchto opatření byla úspěšná. Děkuji. Děkuji vám, paní ministrině, za tato slova. Obdržel jsem jeden následující návrh usnesení ke konci této rozpravy. Tato rozprava je nyní uzavřena a hlasovat se bude samozřejmě zítra. Další bod pořadu jednání bude zpráva Rady a